Good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegové. Sedmý bod našeho programu. Eh, eh, ochrana mm, nezveřejněného know-how, obchodních informací, obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. A eh, naším hostem dnes je pan Jean Bergevin, DG Trh, Market, zatím. Ano, dobře. Řeč, řečník je vedoucím oddělení boje proti padělání a piráctví. DG Trh Market. A ITRE, tedy náš výbor, rozhodl, že eh, k tomuto legislativnímu aktu připravíme stanovisko, přičemž gestorským výborem zde je výbor Jury. Mm, takže je to iniciativa, se kterou komise přišla na eh, eh, konci Mm, legislativní období, takže eh, nebylo možné to eh, tehdy připravit, takže proto eh, tato agenda byla přesunuta, přesunuta do 8. volebního období, do tohoto legislativního období. A výbor ITRE tedy potvrdil toto rozhodnutí, že budeme pracovat na tomto stanovisku a máme nového zpravodaje Michel Rivazi z, od z, zelených. Paní Rivasi. Paní Rivasi zde není. Ona byla jmenována. A my jsme tedy i z tohoto důvodu, abychom byli lépe informováni, požádali o komisi, aby eh, nám představila eh, tuto agendu. To je, myslím, velice důležité, abychom eh, si udělali obrázek o této komplexní záležitosti. Děkuji a ráda, rád bych vás požádal o úvod, dejme tomu tak 10 minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Pokusím se dodržet 10 minut a eh, kdybych překročil, tak mě prosím přerušte. Dobře, postarám se o to, říká pan předseda. Za prvé, komise vítá eh, ten fakt, že váš výbor připraví k tomuto návrhu stanovisko, poněvadž se domníváme, že eh, může eh, být významné při zlepšení naší výkonnosti na vnitřním trhu, takže je důležité, aby váš výbor se k tomu vyjádřil abych řekl, jak je to s obchodním tajemstvím. Stručně řečeno, tady jde o know-how a každá, každý podnik, velký, malý, eh, má konkurenci právě ve svém know-how. A eh, téma tedy, které tady řešíme, to vysvětlíme v průběhu prezentace, to je něco tedy, co zajímá všechny subjekty v průmyslu, protože to je v samotném srdci jejich podnikání, ekonomiky. Také i obchodní tajemství i hraje důležitou roli při inovaci a eh, kolaborativním výzkumu a tedy sdílení obchodního tajemství mezi privilegovanými partnery. To je důležitá součást vytváření sítí a spolupráce mezi subjekty, jak jsem již řekl. Je to důležité pro inovativní schopnosti našeho průmyslu. Problém, což podniky znají velice dobře, to jsou hrozby a tedy neoprávně ne zneužití nebo použití eh, toho, to eh, obchodního tajemství, protože to není tedy eh, chráněno autorským právem a to je tedy problém. Zde my jsme mm, podnikli hodně přípravných kroků, i jsme vyhotovili vyhodnocení dopadu a zde, mm, zde máme v podstatě takový, my jsme podnikli takový průzkum mm, ve všech sektorech a jedna z pěti firm podle našeho průzkumu byla předmětem takových útoků, kdy se uh, kdy se jiná strana snažila zneužít jejich obchodní tajemství a tento počet se zvyšuje. Jak zde vidíte, máme zde eh, eh, globální zprávu mezi rokem 2012 až rokem 2013. Došlo k, eh, ke zvýšení tedy z, mm, od 17 na 25 takže je to obecný problém průmyslu. Problém také Eh, je třeba vidět z pohledu vnitřního trhu. To znamená vnitrostátní předpisy, eh, mají eh, mm, hodně tedy aspektů, které tam chybí a třeba jak efektivně se domáhat svých práv v případě zneužití, tedy otázka nápravných opatření, žalob a podobně. Takže e, máte i státy, kde taková legislativa není, ani neexistuje jasná definice e, v občanském právu, co to je obchodní tajemství. A takže řada států nemá vůbec definici tohoto institutu obchodního tajemství. Hm, takže zde i existuje veliká roztříštěnost eh, v předpisech. Jak jsem již řekl, dopad do eh, tohoto, podle našeho názoru i podle toho průzkumu, který jsme provedli, je, že má to vliv na výkonnost eh, vnitřního trhu. Především se tím podkopává inovace, výzkum a i mm, snižuje to přeshraniční aktivitu podniku. Na pravé straně, v tom červeném čtvere, čtverečku, tam mm, podle našeho průmyslu, eh, podle našeho průzkumu vidíte, že 40% podniků říká, že eh, radši nebudou sdílet eh, informace o obchodním tajemství s jinými členskými státy kvůli právní nejistotě kvůli tedy rozdílu mezi předpisy a i to vyplývá z připomínkového řízení, které jsme provedli, více než 50 eh, podniků, které odpověděli, tak shledali, že zde existují velké rozdíly ve vnitrostátních předpisech a eh, že tedy eh, pro jim to stěžuje právě přeshraniční kontakty. A z pohledu tedy vnitřního trhu, to znamená, že ano, my máme velice velký trh a podnikatele přece by měli mít možnost nalézt si toho kvalitního, ideálního partnera, se kterým chtějí eh, dělat výzkum inovace, ale bráním to, tom právě ty překážky kvůli roztříštěnosti, různorodosti předpisu. Jaký je cíl této směrnice? Zde jasně tedy chceme vyřešit problém, který jsem změnil, to znamená zlepšit efektivitu právní ochrany obchodního tajemství proti zneužití na vnitřním trhu. A samozřejmě, jak jsem řekl, potažmo tím se i e, zvýší ty impulzy, pobídky pro spolupráci v oblasti inovací a tudíž se tím zvýší konkurenceschopnost evropských podniků. A k tomu ještě jeden bod. Jak jsem řekl, obchodní tajemství eh, pokrývají veškeré sektory. Takový příklad také i to pokrývá ne technologicky eh, pokročilé, eh, to znamená třeba služby, třeba francízy, franšízy samozřejmě ty přece vychází ze sdílení eh, know-how, ať jsou to franšízy, které se udílejí na hotelové služby, na hotely, restaurace a tak dále. Takže tady přece jde v té franšízové smlouvě že o to, že partneři se podělí o určité know-how. A třeba eh, letecký průmysl také Eh, se opírá o síť specializovaných firm, které mezi sebou spolupracují a sdílejí informace. Týká se to tedy z těch high-tech sektorů, těch technologických sektorů, ale i třeba sektoru služeb. My neharmonizujeme trestně právní předpisy, tady je třeba mít jasno. A ta žlutá šipka nám říká, že jedna z možností bylo přijmout doporučení či sdělení, abychom zvýšili povědomí, což by přimělo členské státy, aby změnili své předpisy. Návrh, který eh, navrhujeme, je tedy v souladu se smlouvami TRIPS. Není to TRIPS+, plus a TRIPS, smlouvy TRIPS, Eh, jsou tedy ochranou eh, proti zneužívání eh, těchto práv a existují již 20 let a členské státy byly povinny transponovat smlouvy TRIPS. A takže teď bych chtěl ukázat, jak, jakým způsobem a uvidíte opět způsobem velice roztříštěným. Já jsem to jasně řekl v našem hodnocení dopadu, že to doporučení z naší strany by zcela stačilo a my tedy navrhujeme směrnici, která by harmonizovala občanskoprávní předpisy v této oblasti, tak aby proti zneužití se dotčené strany, poškozené strany mohly bránit občanskoprávními prostředky. Cílem je zlepšit přeshraniční partnerské vztahy spolupráce. O to jde. Je to tedy otázka vnitřního trhu, tudíž právním základem je právní základ vnitřního trhu. A e, pane předsedo, já jsem tady spíše, abych e, odpověděl na otázky, ale stručně, o čem je ta směrnice? Zde tedy e, pole působnosti tady nejde o ochranu obchodního tajemství. Lidé většinou si to, to, většinou to matou. Je to ochrana proti Eh, neoprávněnému zneužití obchodního tajemství. Na to je třeba se podívat. Eh, takže za prvé, co je obchodní tajemství? To je velice široký institut, to vidíte. A to je zcela v souladu s mezinárodními ustanoveními smlouvy TRIPS. A za druhé, co je tedy neoprávněné eh, použití nebo tedy zneužití, a to je tedy v tom červeném políčku. A v neposlední řadě Eh, eh, tedy safe harbor, první dva prvky. Za prvé, co není eh, neoprávněným použitím, takže vlastně třeba reverse engineering, to je zcela akceptovatelné použití. A potom nezávislý objev, třeba dva subjekty, dva podniky mohou přijít na totéž, mohou eh, mm, získat stejné informace, takže tady, tady to, mm, takže to není otázka eh, výlučného práva k nějakému duševnímu vlastnictví, o které tady jde. A potom další věc, kterou nalezneme v článku 2, to jsou výjimky nebo výluky, to znamená za jakých podmínek eh, třeba lze mm, obchodní tajemství Eh, zveřejnit. Je to výjimka tedy veřejného zájmu a tak dále, takže to je článek 2. A nyní takže když jsme si definovali pole působnosti, tak potom, eh, tak jaké nápravné prostředky jsou k dispozici, to znamená, jakmile dojde k takovému neoprávněnému použití, ať jsou to tedy třeba předběžná opatření soudní, soudní žaloby, soudní rozhodnutí, potom, potom jsou zde i opatření v případě, v případě tedy zneužití výrobků, kdy tedy obchodní tajemství není to ústřední centrální nebo tím základem toho výrobku. A potom také i alternativní opatření, to tam také stanovujeme. To je další důležitá věc. Třetí strana v dobré víře může Eh, porušit to obchodní tajemství a eh, samozřejmě ten, eh, ten subjekt to může napadnout. Ano, tato směrnice tedy to bere do úvahy, tuto možnost a zde je to v diskreci toho soudce, v úvaze soudce tedy nalézt alternativní řešení, buď tedy zastavit prodej toho výrobku a podobně, potom náhrada škody a zveřejňování soudních rozhodnutí, to také se tam upravuje. A potom, pokud jde o ty pojistky, takzvané safe cards, zde jsou dvě důležité věci, které třeba zdůraznit. Za prvé, žádný podnik eh, nemůže tedy žalovat eh, z titulu eh, neoprávněného použití před veřejně před soudem. Proč? Protože samozřejmě tím by se jaksi zveřejnilo to obchodní tajemství. Je překvapivé, že v některých státech nemají takovou záruku. To znamená, že že tedy v podstatě Eh, v podstatě tedy tam neomezují výměnu tu informací mezi dotčenými eh, eh, subjekty a takže i když tam třeba na to je zákon, je to možné omezit. Takže zachování mlčenlivosti, to je zásadní, tedy důvěrnost informací, to je zásadní a to je upraveno v článku 8. Dále, další, další výlučné právo, ke kterému se dostávám zde, my se domníváme, samozřejmě parlament potom rozhodne, e, my e, se domníváme, že jsme nastolili správnou rovnováhu tím, že jsme tam stanovili určité pojistky, jak ve smyslu proporcionality i opatření, která lze ukládat, ale i se snažíme limitovat e, riziko zneužívání tohoto řízení těch žalob. To znamená, že třeba podnik více než dva roky, třeba třeba, eh, třeba eh, tedy nemůže tedy zneužívat eh, ty spory. Takový příklad. Velice často bývalý zaměstnanec třeba, který opustí firmu, tak třeba měl nějaký nápad, když pracoval v té firmě, ta firma ten nápad nespracovala, on odejde, vytvoří si, založí si vlastní firmu a potom ten nápad začne tedy materializovat a ta mateřská firma se stane nejlepším klientem té nové firmy většinou, protože eh, tam potom je na tu inovaci licenční smlouva. Ale potom, když se nějak dohodnou, třeba 3-4 roky, ta mateřská firma se bude snažit eh, zastavit činnost té druhé firmy a eh, to je proto, proč se domníváme, že by tam měla být určitá limitace. Jakmile Eh, se ví, že nějaké obchodní tajemství tedy bylo odejmuto vám, že vám ho někdo zneužil, tak eh, můžete to žalovat do dvou let a je tam tedy eh, lhůta dvou let. Dále máme potom výhody té směrnice. Opakuji Eh, přeshraniční eh, ochrana podniků, to by mělo vést k, k lepším eh, možnostem efektivnější spolupráce mezi podniky v oblasti inovací a mm, i Eh, by, se, by narostl objem tedy těch eh, informací, které by se vyměňovaly mezi podniky, což by zlepšilo konkurenceschopnost a obecně by se zlepšily inovace na vnitřním trhu. A v neposlední řadě, to je takový slide, který vám tady nechávám k zamyšlení, týká se to výsledku našeho, našich veřejných konzultací, toho připomínkového řízení. Vidíte, že malé podniky, a to je velice zajímavé, samozřejmě já jsem hlavně tady, abych odpověděla na vaše otázky. Ještě toto tedy. Malé střední podniky, a tady vás ujišťuji, já sám eh, jsem 20 eh, let pracoval v oblasti eh, politiky vnitřní trhu, vnitřního trhu. Malé střední podniky většinou hm, jsou laxní vůči novým předpisům, protože pro ně to většinou znamená a priori administrativní břemeno, ale v tomto případě vidíte, že malé střední podniky skutečně velice podporují to, abychom měli evropskou regulaci v této oblasti, Teď je otázka vůbec, zdali. Takže tady není otázka, zdali bychom toto měli regulovat nebo ne. A potom, když se podíváte na ta čísla, tak občané nemají příliš o to zájem, jak vidíte. A já jsem ještě jeden bod a pak od vaše otázky. Mnoho občanů, kteří odpověděli, tak řekli, že že tedy eh, Mm, tedy v podstatě, jak se ukázalo, nepochopili vůbec, o co jde, co to je obchodní tajemství. A tady tedy bychom měli eh, dělat osvětu u občanů. My si myslíme, že eh, náš předpis tomto nastoluje správnou rovnováhu, ale na vás, abyste o tom rozhodli. Děkuji. Eh, a nyní si dáme eh, kolečko zástupců politických frakcí. Eh, paní navrhovatelka Michelle Rivazi za zelené. Máte slovo. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za prezentaci. Je pravdou, že tato směrnice, jak jste řekl, se týká nelegálního získání obchodního tajemství a nápravných opatření případných opravných prostředků v občanských sporech. A já chci, abychom se vrátili k obchodnímu tajemství a k jeho definici, protože obsahuje tři prvky. Informace musí být důvěrné, mají obchodní hodnotu z hlediska této důvěrnosti a držitel obchodního tajemství podnikl přiměřené kroky, aby zachoval jejich důvěrnost. A mně se zdá, že tato definice je velmi široká, což ponechává různorodý výklad a dává to prostor nejistotě. Přičemž my bychom měli očekávat pravý opak. Já bych dala přednost definice na základě výjimek z toho, co by se nemělo týkat této směrnice. Na základě dopadu tajemství na veřejné zdraví a na životní prostředí. A problém, kterému bychom mohli čelit, by byl, že vše co má potenciálně obchodní charakter, by bylo tajemstvím, bylo by chráněno a mohlo by být chráněno nepřeměřeně. Máme velký problém s definicí obchodního tajemství. Navíc duševní vlastnictví je dobře chráněno systémem patentů. A ten systém, který vytváříme, protože budeme vytvářet jednotný evropský patent. A pokud budeme mít tajemství týkající se výrobního závodu, tak existují patenty. A existuje i příslušné know-how. Tak já nerozumím tomu, že obchodní tajemství, to slyším ze Spojených států, tam obchodní tajemství existuje, ale my jsme v Evropě chráněni, v našich jurisdikcích máme patenty a máme i chráněné know-how. A podniky se mohou obrátit na zákonodárce a pokud to v některých státech neexistuje, tak eh, to můžeme prosazovat. Musíme také připomenout, že patent je klíčovým prvkem pro motivaci, aby podniky investovaly do výzkumu, vývoje a inovací. A patent dává držiteli možnost zabránit užití, prodej bez jeho povolení. A to také nutí podniky, aby investovali do inovací na rozdíl od obchodního tajemství, tak jak je zde představen, patent umožňuje chránit a současně možné se dělit o inovace. A monopol předpokládá také sdílení informací a zveřejnění, jak je možné se vlastně vyhnout zlepšení ze strany konkurence, pokud nemáme přístup k takovým inovacím. Obchodní tajemství by neměly být pojem, který bude zneužit proto, abychom čelili neúspěchům systému patentů, kdy vlastně za šíření informací dostáváme monopol. A to je společenská smlouva, která umožňuje inovace. Systém patentů je nedokonalý a měl by se zdokonalit. Avšak doplnit ještě další vrstvu utajení není řešením ani pro malé a střední podnik, ani pro společnost. A když jsem se díval na, na váš průzkum, kdo byl nejzdrženlivější vůči pojmu, eh, pojmu obchodní tajemství, to byly občané. Pro zelené je toto překážka pro řadu svobod, například svoboda informací podle článku 30 Charty základních práv, pokud jde o neoprávněné propouštění, nebo článek 35, pokud jde o právo na zdraví získávání a šíření obchodního tajemství pro neobchodní účely ve veřejném zájmu z důvodu zdravotních by měl být chráněn, aby podniky eh, se chovaly odpovědně. A tento návrh by měl umožňovat inovace a také chránit občany. A já jsem vám chtěla předložit jeden příklad. Podívejte se na, břidlic, podívejte se na břidlicové plyny. Došlo k, ke sporu s americkými podniky. Americké podniky nám nechtěli dělit eh, vlastně složení produktu při eh, hydraulickém frackingu. A mohou říci, že se jedná o obchodní tajemství. Přičemž my máme podle Ríče předpis, který nutí podnikatele sdělit složení, protože některé toxické látky nezískají povolení. A já se musím přiznat, že toto obchodní tajemství mě zaujalo, protože definice není dostatečně přesná, nevíme, co bude obsahovat a některé podniky budou toto využívat, aby neposkytly informace veřejnosti. Kromě toho uznávám, že ekonomika znalostí a zneužití důvěrných informací může vážně škodit eh, inovační schopnosti podniků a jejich konkurenceschopnosti. A doufám, že právě v tomto duchu byla tato směrnice navržena, ale mám pochybnosti, které ještě vyložím. Poprosím o závěry. Je to přes pět minut, říká pan předseda. Omlouvám se a končím. Na první pohled, eh, transatlantická smlouva je sama tedy ve znamení obchodního tajemství, protože je to obsaženo také v dohodě TTIP, protože umožňuje šíření informací. A tady mohu jenom litovat toho, že jednání na základě různých eh, rozporných zájmů. Komise by měla dokázat, že je potřeba právě těchto návrhů, abychom podporovali inovace v Evropě, protože když jsem se díval na, na vaši studii dopadu, tak eh, jsem to tam nenalezla. A to je vážné. Nenašel jsem argumenty, že pokud eh, bude schválena ta směrnice, tak podpoříme inovace v Evropě. Děkuji za stínové tři minuty, protože to musíme stihnout. Pan Patričo za EPP. Děkuji, pane předsedo eh, sektor vědy, inovací v Evropě eh, je mm, sektorem eh, velice pokročilým a máme zde potenciál být lídrem. Je třeba zlepšit podmínky, za kterých podniky mohou provádět inovace, a to především je třeba chránit investice do znalostí. I zde samozřejmě oni nesou, ty podniky nesou náklady na, eh, způsobené tou fragmentací našich předpisů v Evropě a eh, práva duševního vlastnictví je základním aspektem naší inovační politiky, poněvadž těm, kteří inovují, dávají nástroji, jak tedy eh, si uchovat výsledky své práce a poskytují i zároveň nezbytné pobídky pro to, aby investovali do nových vynálezů. A e, práva duševního vlastnictví v klasickém slova smyslu, obchodní tajemství, e, výrobní postupy, Eh, kde tedy látky, technologie, substance, mm, patenty a, a tak dále, řešení, podniková řešení, eh, to je doplňující nástroj pro to, abychom mohli ochránit duševní vlastnictví, což je motor eh, ekonomiky a našich znalostí. Obchodní tajemství mm, je tedy strategické pro růst, konkurenceschopnost inovace v podnicích a adekvátní, ne, pardon, ne, neadekvátní ochrana těchto práv obchodního vlastnictví má negativní dopad na eh, strategie, inovativní strategie podniků. Globalizace a externalizace eh, dodávek eh, znamená, že obchodní tajemství je více a více vystavěno rizikům podvodu, špionáže a neoprávněného použití, a což znamená, že musíme eh, zajistit větší ochranu, která bude harmonizována, harmonizována na vnitřním trhu, kde nyní zatím je příliš to roztříštěné, kde existují různé metody uplatňování práv, což často odrazuje eh, tyto podniky a eh, se domáhat svých práv. Je třeba tedy chránit eh, práva, mít harmonizovaný rámec a na ochranu know-how, což bude garantovat větší konkurenceschopnost evropských podniků a i to posílí jejich rozvoj. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego jménem SAD je naším, naší činnou zpravodajkou paní Werner. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tu e, iniciativu e, v principu, protože zejména pro malé a střední podniky a pro znalostní e, začínající podniky má ochrana obchodního tajemství základní význam. Často oni ovšem nemají schopnost tohle tajemství rozsáhle chránit. Zesílená digitalizace, internacionalizace, externalizace eh, smluvních úkolů eh, vede eh, ke komplikaci této situace. Takže Zejména by to také mohlo brzdit toto spolupráci přes hraniční v oblasti vědy a výzkumu. A proto je důležité zde vytvořit právní jistotu po celé Evropě. Ovšem, udělal bych několik připomínek k eh, bodům, které si ještě, myslím, musíme projednat. Za prvé, tato směrnice nemůže být eh, žádným biankošekem pro eh, tajení informací před spotřebiteli. Například ta ochrana, je třeba ochrana klauzule pro případ zneužívání toho obchodního tajemství. Potom také komise se může zamyslet nad tím, jestli informace, které mají potenciální komerční hodnotu, by tam měly být zahrnuty. A za třetí musí být zajištěno, aby zaměstnavatelé se mohli, pardon, zaměstnanci se mohli při odhalování nějakých nepořádků obrátit na důvěrnou osobu uvnitř podniku, například přes odbory, aniž by ohrozili obchodní tajemství. Také je třeba zajistit, aby veškeré zpracovávání osobních dat odpovídalo e, směrnici o zpracování osobních údajů. A také je tady požadavek e, USA o spolupráci. Zajímalo by mě, jak to daleko je a jak daleko jsou celkově vyjednávání. Takže těším se eh, na eh, spolupráci s eh, kolegyní Rivazy a na další konstruktivní debaty. Děkuji. Děkuji vám. A příštím řečníkem bude náš místo předseda kolega Petersen, který bude hovořit za stínového navrhovatele Filipa de Bakera. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za prezentaci. Jednoznačně eh, souhlasím s cílem tohoto návrhu. A sice harmonizovat legislativu do určité míry Samozřejmě máme tady eh, rozmanité eh, právní systémy po celé Evropě, takže třeba to asi nejlépe řešit prostřednictvím směrnice. A je třeba také vytvářet plus a inovace a firmy musí vidět, že jejich inovace jsou chráněné, což doufejme povede k novým produktům a k návratnosti investic. Eh, jak je uvedeno v tomto posouzení dopadů, malé a střední podniky často nevědí nebo nemají prostředky pro to, aby chránili prně Eh, své inovace. Toto harmonizací alespoň zajistíme právní jistotu a dáme minimální prostor pro eh, ochranu a opravné prostředky nabídneme. A já bych se teď zeptal uh, konkrétně komise uh, ohledně článku 7. Proč je tady uh, o, o doba um, o promlčení rok nebo dva po zjištění nezákonného užití obchodního tajemství? Já vím, že rada byla pro 6 let, tak proč byste navrhli tohle? To je první otázka komisi. A za druhé, pokud nějaký vnitrostátní soud stanoví, že uh, obchodní tajemství bylo získáno neoprávněně, je tady eh, možné eh, očkodnění a hypotetický honorář pro poškozenou stranu. Kdo jej určí a podle jakých kritérií, bych se rád zeptal. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Ještě tady máme jednu otázku nebo připomínku od paní Sander. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, podobně jako kolegové, že v období znalostí zabezpečení informací a údajů jsou strategickou záležitostí pro podniky. A také, se, také si myslím, že velké podniky jsou mnohem lépe vyzbrojeny v této oblasti než malé podniky a proto bych hovoř, chtěla hovořit za malé a střední podniky. Dnes eh, právě tyto podniky velmi pochybují o e, možnostech se chránit chránit eh, vlastní údaje. Hovořili jsme o patentech. Nejsem si jistá, že by patent byl pro řadu malých a středních podniků vhodný prostředek. Často je to složité, náročné, je třeba patenty překládat a podobně. Já bych byla proto, aby stabilní právní základ eh, srozumitelný a bezpečný a dostupný pro malé a střední podniky byl vytvořen. A kromě toho by stálo za to uvažovat o pomoci pro malé a střední podniky, aby mohly sami inovovat ale nikoli co se týče pouze jejich výrobku, ale vytvořením vlastního systému ochrany údajů. Děkuji. Uh, uh, Děkuji vám. Ještě někdo by se chtěl přihlásit o slovo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, ochrana obchodního tajemství podle nás je zásadní a to i pro, především pro ty nejmenší podniky je nezbytné mít konkrétní politiku na ochranu eh, patentů a duševního vlastnictví. Zde je třeba diskutovat tedy o legislativě, která by to upravovala a zároveň tedy teď, v době, kdy vyjednáváme TTIP, jak zajistit eh, koherentnost mezi těmito dvěma přístupy, jak tedy nestratit správnou rovnováhu mezi tím, co je třeba chránit eh, kvůli nekalé soutěži, a e, jak to vyvážit e, s tím právem e, na informace a s právem ochrany spotřebitele. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Mám za připomínky a dovolíte-li, tak předám slovo a zástupci Evropské komise panu Žánu Bergevénovi z DG Markt, aby odpověděl na naše otázky. Děkuji, pane předsedo. Já vím, eh, že už eh, jsem hovořil dlouze a teď tedy eh, to vezmu zkrátka, ale samozřejmě vždycky rád budu jednat s, individuálně i s jednotlivými poslanci, zpravodaji a kolegy jejich. Je crois... Na paní Rvazi se obratím francouzsky. Na začátku prezentace říkal, že se musíme zabývat definici nejen toho, co je obchodní tajemství, ale co obchodní tajemství není. A to je uvedeno v textu. A navíc definice toho, co je tedy zneužití obchodního tajemství. A myslím, že v tomto směru je návrh velmi jasný. I v případech, kde by nastaly právní povinnosti poskytnout informace, je návrh velmi jasný. Tyto právní povinnosti eh, jsou závazné a není možné se odkazovat na obchodní tajemství a tyto informace nešířit. A zcela to chápu v politice, v, v oblasti politik životního prostředí a zdravotnictví a jsem připraven o tom jednat s vámi podrobně. Definice je klíčová a domnívám se, že tu definici už máme. Dva další body máme málo času. Pokud jde o patenty, tak když zareaguji na ty otázky, eh, na otázky. Není patenty. Paní Sandero tom hovořila také. Eh, obchodní tajemství se, je doplňující faktor k patentům. Uvedu příklad. Můžete mít veškeré patenty u leteckého motoru, ale ten motor nepoběží, protože potřebujete know-how a výměna informací mezi jednotlivými subjekty je klíčová pro to, aby letadlo letělo. To je jeden příklad. A druhá věc je, jak už bylo řečeno, řada podniků, mimo jiné malé a střední podniky, nemají patentovatelné inovace, nicméně investují investovali pro tyto inovace. A to je chráněno obchodním tajemstvím. A není to výlučné právo. Někdo může vzít výrobek, provést re-engineering a zjistit, jaké je obchodní tajemství. To je možné, takže i to je důležité. Uh, Potom k té otázce uh, pana Petersena, proč dva roky? My máme ten pocit, že eh, dva roky, eh, pamatujte, jsou to dva roky od momentu, kdy eh, firma zjistí, že to tajemství bylo zcizeno. Ehm, myslíme, že má podniknout právní kroky, má žalovat. Protože je riziko, že pokud to bude trvat déle než dva roky, tak ta firma víceméně potom už bude chtít brzdit e, konkurenční inovace. E, máte, pravda, máte pravdu, e, že rada má jiný názor, ale my si zatím to poměrně silně stojíme a rádi to s vámi probereme. Myslím, že to byla jedna z těch konkrétnějších otázek. A pak tady byla ještě druhá otázka, a sice ohledně té kompenzace. My předpokládáme kompenzaci prostřednictvím autorských honorářů. A vy jste se, pane Bekře, ptal, kdo to bude určovat. Soudce. To je, myslím, velice eh, snadné. A bude to dělat podle eh, jedno, nebo po jednotlivých případech. A potom paní Sander eh, povídala o, o malých a středních podnicích. Já bych prostě řekl, že my jsme zde zavedli poměrně rychlou hodnotí, rychlé hodnotící postupy a existuje taková představa o tom, že bychom měli lépe informovat o tom, jak malé a střední podniky by měly získovat informace o tomto, o této směrnici. Doufám, že tím jsem odpověděl na všechny ty otázky. Všechny otázky, dobrá. Děkuji vám mnohokrát. Poslední připomínka. Náš navrhovatel paní, naši navrhovatelka, paní Michelle Rivazi, já bych jí poprosil, aby schrnula naši debatu. Paní Rivazi, eh, pokud eh, byste mohla eh, schrnout tu debatu a případně něco dodat, máte slovo. Pokud schrnu rozpravu, myslím, že bychom měli mít eh, srozumitelnou definici všemi, protože je to směrnice a jejím cílem je harmonizovat legislativu členských států. Také jsem slyšela, že to může podporovat inovace v malých a středních podnicích, i když nedisponují patentem pro technickou část a může to zvýšit konkurenceschopnost A dojde ještě k rozpravě, zda tato směrnice má stimulovat růst malých a středních podniků, anebo to využijí velké podniky za jiným účelem. Takže myslím, že tato diskuse je cena a se stínovými zpravodaji budeme jednat o tom, jak tuto směrnici zlepšit. Já jsem si přečetl vaši směrnici a těžko, jsem, těžko se mi do ní pronikalo protože my už máme nástroje a e, nevidíme tu na první pohled přidanou hodnotu. Tedy bude třeba postupovat didakticky a ukazovat, v čem obchodní tajemství zlepší fungování našich e, malých a středních podniků. Takže vyzývám všechny stínové zpravodaje, abychom pracovali společně na zdokonalení tohoto návrhu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a děkuji panu eh, Bergvenovi z DG Markt, eh, který zde zastupoval Evropskou komisi eh, za to, že nám přednesl tento velice důležitý návrh na směrnici o ochraně bezveřejněného know-how a obchodních informací že obchodně, obecně obec, obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním. Pane řediteli, já mnohokrát děkuji a v budoucnosti e, budeme spolupracovat. Na pořadu jednání nyní máme elektronické hlasování. Ještě nás zbývá 4-5 minut. A počkáme do 10 hodin. A budeme hlasovat o důležitém tématu o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015. O všech oddílech. having three minutes time. Když máme tři minuty, eh, tak vás eh, budu informovat o eh, reakci na včerejší zasedání koordinátorů. Koordinátoři se rozhodli o následujícím zprávy s, s zjednodušeným postupem dohoda o GNSSS s Marokem a dohoda o e, spolupráci v vědecko-technické oblasti s Ukrajinou. A tam bude zpravodajem e, předseda e, výboru. Zpravit vlastní iniciativy rodinné podniky v Evropě, to bude mít EPP rozvoj eh, trvale udržitelného evropského odvětví eh, základních kovů SAD, eh, zelený akční plán pro malé a střední podniky ALD, inovace pro, mm, v modré ekonomice GUE, stanoviska a směrnice o odpadech ALD, Evropská strategie v lesnictví SKR na rozhodnutí Koordinátoři eh, přijali eh, následující eh, rozhodnutí. Nejdříve rozhodnutí o misích ITRE a slyšení v roce 2015. To, co dostanete k dispozici. Potom další byl nominován místo předseda ITRE pan Petersen jako stálý zpravodaj pro gender mainstreaming našeho výboru. Bod 3. Bylo rozhodnuto, o členech ITRE v meziinstitucionálním panelu ke Galileu a dále bylo rozhodnuto o přípravě a práci na konferenci o klimatických změnách COP20, jako v minulých letech ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí takže tam budeme pokračovat, budeme pokračovat ve spolupráci. Informace o všech těch věcech naleznete buď ve svých složkách nebo na internetu. Takže to je všechno k dispozici. Potom ke slyšení komisařů. Nejdůležitější věc, která nás čeká od 29. září a do 7. října 2014. Dovolte, abych řekl, že my jako výbor ITRE budeme od samého začátku až do samého konce tam e, zapojeni, protože každý den, na dohromady to bude 6 dnů, 29., 30., 1., 2., 6. a 7. To je 6 dnů šest eh, slyšení, eh, každý den eh, jedno, za které zodpovídáme. Nebo alespoň spolu zodpovídáme. My jako výbor budeme tedy odpovídat za hodnotící dopisy v šesti případech. Což je obrovský objem práce v nadcházejících deseti dnech. A ještě ve třech slyšeních velmi důležitých budeme eh, asociovat přidružený výbor, jako například vesmír nebo digitální jednotný trh. Tam budeme asociovat tedy eh, přidruženým výborem vesmír, to dávám jako příklad tedy, a jednotný eh, digitální trh. Takže dohromady bychom měli být zapojeni do devíti slyšení. Za šest dnů devět slyšení. Pokud si eh, k tomu přidáte eh, slyšení pana Tyrmance, který má být prvním místo předsedou Evropské komise, a to se bude konat v plenárním sále, se všemi Eh, vedoucími představiteli parlamentních frakcí, tak to bude 10 eh, různých slyšení, za která odpovídáme v 6 dnech. Takže náš výbor nebude vyvíjet žádnou jinou činnost. A teď už můžeme eh, zahájit hlasování. Máte kartičky? Můžete všichni uh, zasunout. A teď uh, naše uh, téma. Obecný rozpočet Evropské unie 2015 všechny části. Rád bych vás informoval, že bylo předloženo 26 pozměňovacích návrhů. A, a budeme hlasovat eh, podle seznamu, a který je výsledkem jednání se stínovými zpravodaji. Takže eh, teď kompromis číslo jedna. Kdo je pro?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 Kompromisní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo se, proti? Kdo se zdržel? to eh, Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26. Kdo je... Budeme hlasovat elektronicky, protože musíme alespoň dvakrát eh, hlasovat elektronicky. Tak aspoň dva. Omlouvám se. Zahajuji hlasování. Nestačí jednou hlasovat, všichni se shodneme. Končíme to. Ano, 20, o 26 se hlasujeme. Technická poznámka, pane předsedo? Když se nehlasuje eh, ne, eh, hlasuje ne, tak se nikdy nekoukáte nahoru. Nevím, dosáhlo. Máte proto nějaký konkrétní důvod? Můžu vám to vysvětlit. Pokud 95% je pro, tak neočekávám, mm, že eh, by mohlo být víc než 5% proti. Je vám to jasné? Já to vidím docela dobře. Neexistuje žádná jiná možnost. Když to je nějak tak jako kolem, tak počkám až do samého konce. Stačí vám takové vysvětlení. A možná si to můžu rozmyslet. tím dokončím hlasování každopádně. Máme tady uh, o dva SAD navíc, jedno, jedno, jedno CPP, navíc, omlouvám se, příliš složité, mm, naposledy. Končím hlasování. Na to byl pozměňovací návrh 26. A teď budeme hlasovat elektronicky o celém um, stanovisku. Končím hlasování. Výsledek je docela dobrý. 50 pro, 5 proti. A jeden se zdržel. Děkuji vám. To je všechno. Teď ty 9 a 10 společně. Návrhy na legislativu o přijetí eh, právních předpisů týkajících se kvality ovzduší a průmyslových emisí. Prezentace, kterou přednese paní eh, Marian Venen z Evropské komise. Paní Venen. Měli jsme ovšem hlasovat elektronicky, protože jsme to svoukli moc rychle. Zástupce komise tady zatím ještě není takže potřebujeme několik eh, minut. Příliš dobře jsme si to předtím zorganizovali. Okay. Yeah. Yes. Ladies and gentlemen, a pánové, kolegové, začneme. Eh, návrh legislativy o eh, kvalitě osuší a průmyslových emisí máme dohromady bod 9, což je snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a Eh, novelizace směrnice. Máme zde tedy směrnici 2003-35 ES a potom bod 10 programu, což je omezení emisí některých znečišťujících látek do suší ze středních spalovacích zařízení. Oba předpisy jsou velice důležité a prezentaci přednese paní Mariane Veny z Evropské komise. dejme tomu 15 minut máte a poté bude diskuze. Děkuji. Thank you and good morning. Děkuji, dobré dopoledne. Já, už jste mě Eh, eh, představil. Já nejsem Tom Verhaj, ale jsem z DG Envy eh, zodpovědná za kvalitu ovzduší vody. A dnes představím návrh, to je ten balíček čistý vzduch a představím i s tím související další předpisy. Kvalita ovzduší je, byla vždycky velkým tématem v Evropské unii. Víte, že v 70. letech eh, jsme měli velké znečištění vzduchu a právě tehdy eh, komise rozhodla, že eh, připraví legislativu v tomto a došlo k pokroku, respektive ke snížení emisí kontaminantů do vzduší, což vám ukážu za chvíli ale stále s tím bojujeme a v sedmém akčním programu životního prostředí jsme eh, apelovali na to, abychom měli takové úrovně eh, znečištění, které nebudou mít negativní dopad na eh, zdraví lidí a životní prostředí. Tady vlevo na tom grafu Vidíte, že ano, mezi rokem 90 a 2010 došlo k velkému pokroku, především pokud jde o počet znečišťujících látek, takzvané SOX a e, potom CO a i NOx. Ne, ale vidíte, že zde máme jedna, jednu či dvě látky, které tak se nesnížily, jako čpavek například. A když se podíváme na pravou část, tak vidíte další e, pozitivní vývoj a to je vlastně, že jsme byli schopni e, odpojit e, ty dvě stránky věci, to znamená ekonomický růst a znečišťování, tedy roste ekonomika a snižuje se znečišťování. I takže přes tento dobrý pokrok pořád máme problémy v Evropě. Tady vám velice rychle ukáži tyto slajdy. Já myslím, že abyste viděli, jak velký ten problém je. Takže, takže to je dopad eh, na eh, zdraví, ozon směříme a NO2. Víte, že ozon, ten ovlivňují noxy a e, takže snižují hladinu a všechny ty červené skvrny, které tam vidíte, tak tam pořád ještě máme problém se, e, se těmi dvěmi znečišťujícími látkami, s ozonem. E, a určitě to znáte eh, ve vašich zemích, eh, tam se hlásí stav ozonové mhm. vrstvy, to je velký také problém. Je to problém i pro životní prostředí, to je tam dole vpravo, kde vidíte dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s eutrofizací a vidíte, že to jsou oblasti, které jsou eutrofizací ohroženy. A nyní, jak vidíte, my máme před sebou velkou překážku a to je, že naše legislativa říká, že bychom měli eh, splnit ty limity do roku 2015, eh, což je nemožné. Náš balíček eh, stanoví, že chceme vyvinout úsilí, abychom splnili tyto limity nejpozději do roku 2020. Otázka zní, jaké kroky přijmout, abychom se tam do roku 2020 dostali. Podle naší analýzy se zdá, že tady jsou problémy, které jsou geograficky omezené. Prostě to na těch krajských orgánech, místních orgánech, aby hledali řešení například v centrech měst. To nevyřešíme z Evropy. A nemělo by tedy smysl mít zde nějakou novou závaznou evropskou legislativu v tomto. Ale potom narážíme na další velký problém, a který musíme vyřešit na evropské úrovni, a to je problém s motorovými vozidly, ehm, tedy osobní auta na naftu, naftové motory. Když se podíváte na pravou stránku u dýzlu, ten červený mrak. To je mrak, který vám ukazuje, jaké by měly být hodnoty, limitní hodnoty po té, co eh, jsme odsouhlasili ty eh, typy mm, vozidel Euro 3, Euro 5. Vidíte, že ten mezi nimi se zmenšil ten červený mrak, ano. A to vyplývá z toho, že všichni pochopili, že snižování těchto emisí také i bude viditelné v reálném čas, eh, světě, ale bohužel dnes vzhledem k řadě příčin reálný svět a jeho emise jsou daleko větší. Nesnižují se a dnes je to třikrát až pětkrát více, než by to mělo být. To je problém, který můžeme řešit teď. Komise již začala ho řešit eh, tím, že E, teď tedy i e, reviduje ta homologační řízení, kdy se schvalují nová motorová vozidla a i do konce tohoto roku chceme mít e, prováděcí předpisy v tomto. Díky tomu zavedeme a budeme schopni tedy i respektovat limity Euro 6, 6 které nabyly účinnosti v září tohoto roku a i tak splníme tedy naše cíle 2020, ale je nezbytné, abychom tuto legislativu prosadili do konce tohoto roku. Takže to jsou ty cíle 2020, stávající legislativa, kterou máme a kterou musíme teď správně implementovat. Proč je znečištění problém? To asi všichni víte, že to je spojeno s riziky pro zdraví lidí, kardiovaskulární, záněty průdušek, bronchity a tak dále. A zde e, tady jsou určité indicie, které nám ukazují, jak velký ten problém je. Třeba částice ozon. To způsobuje předčasná umrtí v EU asi 400 tisíc umrtí ročně v roce 2010 a také i to má dopad eh, na tu euro eutrofizaci, jak vidíte, to bylo 62%. A předčasná úmrtí eh, představují asi eh, desetkrát více, než jsou umrtí na silnicích, takže to není nevýznamný problém a něco bychom s tím tedy měli dělat. Když se podíváte na časovou osu do roku 2030, vidíte, že s těmi opatřeními, která máme, že asi se to tak zase nezmění. Dojde k určitému snížení, ale to snížení není zrovna velké. Vidíte náklady, které se zde vypočítaly v různých úrovních, je to celá škála, protože to nemůže být nikdy úplně přesné a vidíte, že je to v miliardách euro ročně. A to představuje 3 až 9 HDP. Nyní se podíváme na eh, možné politické alternativy, abychom skutečně splnili cíle do roku 2020 plná implementace stávajících opatření, která máme, ať jsou spojena s emisemi z motorových vozidel, ať, jsou to, ať je to směrnice o emisích eh, z průmyslu, ať eh, je to seri síra v eh, těch palivech v námořní dopravy a tak dále. A nejdůležitější jsou tedy emise z osobních motorových vozidel na naftový motor. Tady máme ten předpis Euro 6. Potom mm, jsou to ty eh, národní a eh, lokální eh, kroky, které musí členské státy podniknout, což může komise podporovat prostřednictvím finančních programů, ať je to program LIFE nebo jiné evropské fondy, jako fondy v oblasti zemědělství či rozvoje regionu znečištění. Máme ale i z jiných částí světa, ať je to z Ruska či ze Střední Asie a tak dále. To se ale snížilo, protože se e, e, snížila ta, snížilo to přeshraniční znečišťování. Máme zde e, protokol z Göteborgu a my snažíme se tedy těm třetím státům pomáhat snižovat emise a potom vždycky další opatření je tedy věda výzkum v kontextu programu Horizont 2020 kde se budou hledat nová řešení. A takže splnění cílu do roku 2020. To jsou ty tedy limity, které jsme si stanovili pro kvalitu vzduchu. Tak my si myslíme, a vy si myslíte, že možná ten problém se zvládne a že nebude existovat. Ne. Když se podíváte na levou stranu, tak vidíte, že i přes to, že budeme respektovat naše evropské limity, eh, eh, hodnoty, tedy kvality vzduchu, tak i přes eh, tedy i pokud, přes, pokud jde o ty částice, tak zde vidíte pořád, že tam bude určitá část populace, která tomu bude vystavena. Méně to bude, u, méně je ten akutní problém u ozonu či NO2. A potom také je třeba se i podívat na to, jak to vidí třeba VHO a OECD. Eh, znečištění vzduchu je především karcenogenní, je to karcenogenní eh, faktor číslo jedna a proto VHO má guidelines, které se týkají hodnot, které třeba respektovat a Teď se podívejme, kolik evropské populace je exponováno třeba těm částicím a, a mm, problémům s ozonem. To je, vidíte, ten obrázek, mm, že 98% je vystaveno znečištění vzduchu eh, se všemi těmi důsledky. A je třeba tedy pokračovat a tady jsme se pokusili identifikovat cíle do roku 2030 což je dost komplikovaný graf, ale já se pokusím vám ho vysvětlit, o co jde. E, takže výchozí bod to je rok 2005, jak vidíte, tady to klesá. Takže e, to kleslo, což je ta e, křivka, kterou jsem vám ukázala, již modrá čára Eh, to je, ta základ, to je to základní snížení, baseline reduction, díky všem těm opatřením, která již máme nebo která se připravují. Potom zde máme tu čáru, která je červeno-hnědá a eh, to je scénář, kdy budeme aplikovat eh, maximálně, maximálně technické možné snížení, to jsou ty nové technologie, které se připravují, a je třeba, abychom našli způsob, jak finančně efektivně snižovat naše emise v rámci eh, tedy eh, eh, v rámci tohoto prostoru, který máme mezi tím základním snížením a tím maximálně technicky možným. A z toho nám vyplynuly modely, tedy ten nákladově finančně efektivní bod, kde vidíme, že je tady možný ten dopad minus 50%, tady vidíte minus 52%, protože v komisi, než jsme předložili návrh, tak jsme se rozhodli, že se odchýlíme od toho finančně efektivního bodu, protože u některých sektorů, jako třeba rafinerský průmysl, zemědělství, tak tam jsme schopni snížit náklady bez toho, aniž bychom eh, hodně přišli o zisky. Takže proto těch minus 52%. Zelená čára, ta není nedůležitá také, poněvadž dohromady jsme Eh, spojili modelování tohoto balíčku s tím, co máme eh, v, v agendě změn klimatu. Tam máme ten balíček změn klimatu a energetiky, tam také vidíme, že to bude mít také i velice dobrý efekt na znečištění vzduchu. A pokud ten balíček, tedy boje změn klimatu a v oblasti energetiky, pokud bude tedy eh, platný a bude se aplikovat tak, jsme schopni tedy i díky tomu tady eh, eh, snížit emise. A takže naše eh, nejvýhodnější alternativa jsou právě ty politiky, které vám ukáží a které mají za cíl snížit dopad na zdraví o 52%, potom ta eutrofikace 35% a acidifikace 85% by se měla snížit, což znamená snížení emisí šesti hlavních znečišťujících látek do roku 2030, jak zde vidíme. A mm, takže nebudu vám tady číst všechna ta čísla, ale ta čísla, která tady máme, to jsou čísla, eh, které chceme dosáhnout na evropské úrovni. V legislativě jsme eh, stanovili, že u každého členského státu potom to bude takto. Potom zde máme flexibilitu, protože některé ty cíle jsou příliš ambiciozní, ano, ale my zde máme takový kompenzační mechanismus, třeba kdy lze snížit tedy ty emise z e, námořní dopravy, potom se máme i určité adaptační procedury, e, to znamená třeba, když se odhalí nějaké nové zdroje a tak dále. Takže bude zde určitá flexibilita. Hlavní prvky balíčku ty znáte, ty nebudu procházet. My máme eh, i tu novel, revidovanou směrnici o národních eh, závazcích snižování emise, tak z toho vycházíme. A potom u spalovacích zařízení také máme novelizaci. A pokud, jak jsme řekli, tedy máme zde šest hlavních znečišťujících látek, které třeba řešit a my zde máme určité fáze, které jsme si naplánovali tedy 2020, to je ten Jeteborský protokol, tam již ta opatření byla dohodnuta, o tom se, do, eh, o tom se rozhodlo na konci roku 2012 v Jeteborgu. Potom, abychom zajistili, že ta e, trasa, ta cesta z roku 20, od roku 2020 do roku 2030 bude skutečně respektována, tak eh, jsme chceme Eh, zajistit, aby členské státy začaly včas. Problém často s legislativou je, proč ty členské státy nedosahují těch hodnot, je, že členské státy začnou příliš pozdě. Ano, tak ještě další body. Potom návrh, který se týká těch středních spalovacích zařízení. Tady řešíme tedy ten hlavní problém, který máme eh, vakuum v tom našem rámci. Máme zde ekodesign pro všechno, co je eh, pro eh, tedy velikost 1 MW a potom zde máme ty tři zečišťující látky SO2, NOx a částice a máme, eh, my jsme byli velice selektivní, my se zabýváme těmi konkrétními eh, eh, specifickými zařízeními, turbínami, motory a dalšími typy zařízení. Díváme se, analyzujeme stávající spalovací zařízení a tak dále, takže tady je velká flexibilita a i se snažíme, aby to administrativní přeměno bylo nízké Eh, protože tady nejde o eh, povolování, ale pouze o registraci. Poslední slide, pane předsedo. Takže vyčíslené výhody a náklady, to je důležité. Vidíte, že snížení externích nákladů na rok může být 44 až 140 miliard euro ročně. A to, to včetně přímé náklady, které se uspoří, to budou 3 miliardy díky vyšší produktivitě, díky úsporám nákladů na zdravotnictví. Potom implementační náklady v zásadě jsou stejné jako přímé výhody, to jsou ty 3 miliardy, ale může to být o miliardu méně, pokud budeme schopni implementovat i ten balíček eh, boje proti změnám klimatu a energetice. To bude mít pozitivní dopad na HDP a zaměstnanost zhrub, jako rezime by řekla, že ty náklady budou 12krát až 40krát nižší než ty eh, eh, zisky, takže to si myslím, že bude velice výhodný balíček a těším se na diskuzi. Madame Director. Děkuji vám, paní ředitelko. Eh, v tom, co jste, až, až budete moct chci vystoupit po druhé. Na konci naší debaty eh, můžete eh, ještě podrobněji pohovořit o té druhé směrnici, protože teď jste o ní hovořila podstatně kratší dobu než o té první směrnici. Obě jsou velmi důležité, i když víme, že ta první je taková obecnější a ta druhá eh, se týká středně velkých spalovacích zařízení. Máme tady dva navrhovatele k té první směrnici snížení národních emisí některých látek znečišťujících eh, ovzduší je to pan Gerek eh, za SAD. Mm, Adame, eh, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se zaměřil pouze na to, co říká směrnice. Paní ředitelka tady hovořila o obecných věcech které jsou eh, důležité, ale eh, vraťme se eh, do konkrétního k té směrnice. Navrhovaná směrnice je spojením několika dřívějších dokumentů. Směrnice z roku 2001, z roku 2003, Jeteborského protokolu z 99. roku, dvou sdělení rady. Takže je to tak trochu kompilát. Cílem nové směrnice, jak komise EU kasuje v aktuální zprávě, je podnítit inovace podporující růst ekonomiky, konkurenceschopnosti, ochranu přírodního kapitálu a také vytváření nových ekologických technologií. Takže pořád tady, zdá se mi, hovoříme o určité kompilaci. Co tam je ovšem eh, nového v, té, eh, v tom návrhu komise? To bych se zeptal paní ředitelky. Mám ovšem eh, určité připomínky k návrhu komise. Mm, Nezahrnuje emise veškerých částic, a zejména těch permanentních, stabilních částí pod půl mikrometru, zejména těch pro zdraví a pro klima o velikosti eh, o nanometrických rozměrech. Za druhé, návrh eh, ne, eh, zohledňuje emise dioxinů, to znamená chlorovaných uhlovodíků, a potom sezóny, sezóní nízké emise, nízkoemisní sezóny to je věc eh, velice důležitá pro mm, samozprávy místní, ale myslím si, že tím bychom se měli eh, zabývat. Pardon, jedná se o městské mise. Potom jsou tady některé poletele nebo eh, těkavé plyny, které jsou uvolňované antropogeně jako H2S. Také bych se chtěl zeptat k takzvané elasticitě. Ne, není mi úplně jasné, proč se tam do návrhu směrnice zavádí tento termín a o co tady vlastně jde. Jestli tady nejde o určité eh, kombinace nebo takové eh, mm, různé natahování způsobu počítání. Potom tady máme tady eh, výtky k formální stránce na dokumentu Mm, odvoláváte se na různé eh, přílohy eh, z těch aktů, eh, o kterých jsem zmínil. Tohle vytváří velký chaos. Myslím si, že ten, to návrh komise by měl mít vlastní přílohy. Děkuji. Děkuji, Bal. Já vám děkuji. Tady bylo hodně eh, podrobných informací, to je eh, dobře, ale eh, paní kolegyně se to bude muset všechno zapsat. Děkuji vám. Náš zpravodaj k bodu 10, to znamená směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Ten naším zpravodajem je pan Fedli. A já bych mu rád dal slovo. Děkuji. Tyhle dvě směrnice jsou nesmírně důležité, pokud jde o klima, životní prostředí, zdraví a také o peníze. Odhadovaných 400 tisíc přesčasných úmrtí vzhledem k znečišťujícím látkám to má také náklady od 330 miliard eur do 940 miliard eur. To je prostě spousta peněz peněz daňových poplatníků do přičasných úmrtí a do nákladů na zdraví. A tomu bychom se mohli eh, vyhnout. Je to poslední eh, součást velké skládanky, eh, která má pomoci hm, našemu životnímu prostředí, zdraví i ekonomice vpřed. Už má tady máme směrnici o ekodesignu a o směrnici o průmyslových emisích, které byly zavedeny. A k tomu má být doplněno toto. Je tady asi 143 tisíc eh, milionů eh, spalovacích eh, zařízení, které nám zařizují teplou vodu, elektřinu a energii. Takže většina z toho je provozována malými a středními podniky. Takže tady také musíme zajistit, aby byrokracie, která bude souviset s těmi to eh, nařízeními nezatěžovala příliš malé a střední podniky. Je také důležité eh, zajistit eh, rovné podmínky, tak aby, tak aby malé systémy dálkového vytápění nebyly znevýhodňovány vzhledem k, oproti individuálnímu vytápění kvůli jiným požadavkům. Důležité je také, aby to zapadlo do evropské klimatické politiky a aby to bylo v souladu s efektivním využíváním energií. Takže eh, celkově eh, se toho mm, bude dát eh, snížit hodně, tedy ušetřit hodně, tak abychom měli mít bezpečnější energie v energetice v EU a ušetřit no, by nám to mělo hodně peněz. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A teď poprosím stínové zpravodaje, aby si vzali slovo ke směrnici o národních eh, emisích. Paní Virkunen eh, za EPP. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kiitos komisio. Děkuji. Děkuji zástupci komise. Jde o velmi důležitý balíček pro kontrolu emisí a změny klimatu. A my zpřísňujeme požadavky, které jsou stanoveny ve směrnici a jak víte, víte, jaký dopad měla směrnice do posud a nakolik jsou ta, tyto výsledky spolehlivé. Ale existuje celá řada dalších směrnic na toto téma v oblasti průmyslu, energetiky, dopravy a tento návrh bude mít významný dopad na zemědělství díky emisím metanu a čpavku. Vyhodnotili jste náklady na řešení těchto otázek? A jak to vypadá v oblasti flexibility? Jaká míra flexibility může být zapracována do směrnice vzhledem k tomu, že se v různých částech Evropy podmínky mění? Děkuji, paní poslankyně, za vaše poznámky a otázky a stínovým zpravodajem pro střední spalovací zařízení za EPP kolega Herbert Royal. Já, Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Zní to eh, dobře a důležitě, protože nás eh, to všechny zajímá a zlepšovat životní prostředí, to chceme, ale musíme se taky snažit se zabývat podrobnostmi, už na to poukázal kolega Gerek i další a už eh, tady eh, něco ukazuje eh, na některé věci, které bude třeba kriticky přeskoumat. To znamená hraniční hodnoty u těch základních úrovní. Ty, budou, ty se zdá, že budou příliš nízké. Odborníci, kterých jsem se ptal, říkají, že tohle vůbec nebude rentabilní něco takového předělat tyhle, tahle zařízení takže se to bude muset celé zavřít. A já jsem se chtěl zeptat, jak komise eh, vypočítala ty eh, eh, hodnoty a jak došla k tomu návrh to tak rychle snížit. Vůbec se nebere ohled na stávající zařízení. Musíme se bavit o důsledcích svého rozhodování. Já si myslím, že tady někdo měl sen, ale eh, vůbec se nezabýval na eh, skutečnou realitou po probuzení. Potom jsou tady eh, ta měření. Jak bychom měli měřit jednou za tři roky? Myslíte si, že to se zlepší? Nebo je to jenom takový pokus tady zase o nějaké nové výdaje? Proč je, se musí každý rok toto měřit? To já si myslím. Přehnaná administrativní zátěž je to veto jaký ekologický eh, přínos to má, když se to dělá každý rok. Proč by se to nemohlo dělat jenom za tři eh, roky? A ti, kteří to ale budou muset dělat, na ty to opravdu bude působit. Ale na ekologii ne. Potom je tady eh, deset let povinnost ukládat ty ekologické certifikáty. Proč hm, akorát se prodá víc skříní na listiny? Já si myslím, že tady se eh, reguluje eh, spousta detailů, které se nemusí eh, regulovat. Potom tady musí být registr, otevřený veřejný registr pro velká spalovací zařízení. Malá a střední je. Zatím to bylo pro, jenom to pro ta velká. Proč to teď musí být pro ta střední? To bych chtěl moc vědět. Kromě toho si myslím, že v návrhu komise je také, že Eh, eh, že se má zahrnout, eh, zahrovat zařízení, která překračují určité oxidační limity, ale tady už něco takového existuje, tady se dě, vlastně dělá něco po druhé. Proč bychom něco takového museli dělat? Není, neměli bychom to jasně vymezit, obě dvě ty směrnice, tak aby se to nepřekrývalo. Tento týden a příští, přes příští týden uh, Tady bude eh, slyšení komisařů a máme tady eh, komisaře pro lepší regulaci. Myslím, že hned eh, by se mohl udělat na tomhle. Velké cíle jsou skvělé a potom ale, když máme je konkrétně naplňovat, tak to děláme takhle. A já se opravdu ptám, jestli to musí být takhle podrobné a prosím o připravenost tohle eh, ještě nějakým způsobem upravit a nenechme se zaslepit velkým cílem. Děkuji eh, paní eh, Mia Petra Kompulanatry. Je stínová zpravodajka k těm za SAD. I will speak in Finnish also. Děkuji, budu hovořit finsky. Děkuji zástupkyně komise za jasnou prezentaci. A za stanovení e, cílů v oblasti zlepšení kvality ovzduší. Je to, souvisí to s energetikou i se zaměstnaností v průmyslu. A to vše patří do kompetence našeho výboru. E, v oblasti energetiky musíme snížit emise a je třeba změnit palivo tedy například přejít na biomasu. Existuje řada možností, kdy se spaluje mnohem blíže místa, kde palivo se nemusí přepravovat a nedochází tedy k dalšímu sekundárnímu znečištění. Je třeba se tím zabývat na regionální úrovni a je třeba vzít v úvahu také jednotlivé nekompatibilní cíle, které mohou být vzájemně v rozporu. Spalovací zařízení mm, by měly být eh, střední velikosti. A kromě toho jste eh, stručně zmínila jednu věc, Jde o monitoring, o nepřetržitý monitoring, což je velmi důležité. Může to vyvolat problémy v těch menších zařízeních a v některých zemích. Po, pro průmysl rovněž. Využívají zásoby paliva pro některá zařízení a musíme se zde pečlivě zabývat e, náklady a dopadem na, zbra, na zdraví a zjistit, zda existuje prostor pro zlepšení. Je to prostor pro určitou pružnost, ale musíme zajistit zlepšení kvality ovzduší a současně je třeba podporovat e, obnovitelné zdroje energie, aby také nebyly v konfliktu mezi sebou. Paní Michelle Rivazi, která je stínová zpravodajka za zelené pro oba návrhy. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za prezentaci v PowerPointu. Jasně vidíme, že když máme k dispozici tyto dokumenty, tak dochází k růstu, ale také se zlepšuje zdraví, protože pokud existuje směrnice pro snížení znečištění vzduchu, tak to má dopad na zdraví, na zlepšení zdraví. A každý rok 940 miliard euro ve zdravotních nákladech a 400 tisíc osob předčasně umírají. A kromě toho problémy s eutrofizací. Nová směrnice by měla také obsahovat ustanovení o metanu a to se týká také skleníkových plynů, protože je to 21krát závaznější pro skleníkové plyny než u C2 a, a také prachové částice 2,5 a jediné, jediná starost pro nás je, že tam není také rtuť obsažena. Uh, protože to je také látka, která narušuje funkci endokrinních žláz. 20 států překračuje normy a komise vede řízení v tomto směru, takže musíme více motivovat, protože průmyslové podniky splnily požadavky, ale ve městech je řada neřešených problémů, protože existují národní politik a vy jste zmínila problém nafty, naftových motorů. Já mám otázku na tuto směrnici. Když jste nám uvedla tu tabulku u cílů na rok 2030, proč nejste v souladu s eh, cíly klimatického plánu, kde má dojít ke snížení skleníkových plynů 40%. Komise zvolila určitý cíl, ale mohla jít mnohem dál. To je tedy otázka, kterou vám chci položit. Pokud je o další směrnici týkající se eh, středních zařízení, je to naléhavé, protože vám mohu říci, že například ve Francii se rozvíjí mnoho spaloven biomasy a ty zcela patří do této směrnice a zatím žádná norma pro ně neexistovala. Takže mám radost této směrnice, protože biomasová zařízení spadají a spálí přes 900 tisíc tun eh, dřeva v oblasti Gardát. Je to velmi znečištěná oblast z hlediska ovzduší a je potřeba skutečně být velmi striktní normy, abychom omezili emise obrovských spaloven na biomasu, které mají už účinnost 40 což je pro nás neuvěřitelné. Takže věříme, že tato směrnice zastaví tyto spalovny, protože jsou sice obnovitelné, ale představují jednak hrozbu pro lesnictví, ale také pro emise. A věřím, že tato směrnice postihne tyto velké podniky. Thank you very much, madam. Děkuji. A pan Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Skupina EKR sdílí eh, cíle komise při zlepšení ovzduší, které dýcháme, ale také máme na paměti praktické dopady těchto dobrých úmyslů. A děkuji Herbertu Roylovi za jeho příspěch do diskuse. Já sdílím celou řadu obav, kterou zde nastínil. Nemá smysl vnucovat přísnější limity pro životní prostředí v EU, pokud výsledkem je, že průmysl se přemístí mimo Evropskou unii a bude vyrábět stejný výrobek jinde a bude emitovat mnohem více znečišťujících eh, látek do společné atmosféry a my potom si dovezeme ty produkty do, naší, do našich zemí. A to je vedlejší účinek některých návrhů komise. A mám na mysli výrobu hliníku na severovýchodě Anglie, kde došlo k přemístění do Kanady. Praktický příklad toho, jak jsme nesnížili míru znečištění atmosféry, pouze jsme průmysl přemístili. Myslím, že je potřeba velkou míru pružnosti pro to, členské státy splnily tyto cíle. Podporujeme vaše cíle komise, zlepšit eh, ovzduší, které dýcháme, a chceme toho dosáhnout tak, abychom zachránili co nejvíce pracovních míst a výrobních zařízení v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, kolego. A nyní je čas na odpovědi na otázky. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny vaše připomínky a otázky. Nebudu se vyrovnávat s každou otázkou, ale pokusím se je shrnout a snad poskytnu spokojivou odpověď. Za prvé, chci říci, že to byly pozbudivé připomínky a chápeme, že existují obavy, co se týče některých otázek. My jsme na to zvyklí v tom, že jsme prošli přípravnou fázi konzultace účastnými stran po dobu 3 až 4 let a všichni představitelné, všechny představitelné strany se to zúčastnili. Průmysl, spalovny, další průmyslová zařízení, výrobci vozidel, nebudu všechny jmenovat, ale všichni byli součástí procesu a byla možnost komentovat byla možnost zmínit zdroje obav. Za druhé, využili jsme nejvyspělejší modelování, modelovací nástroje, které jsme měli k dispozici. A vím, že někdy modeling, modelování může vyvolat obavy, protože neodráží vždy realitu, ale je to to nejlepší, co můžeme udělat. Dál jít nemůžeme a je třeba tyto věci ověřovat. Také jsme se zabývali makroekonomickými dopady našich politik, tedy nejen dopady na životní prostředí, ale také dopady na makroekonomiku. A kromě toho, a to se také vyskytlo, zahrnuli jsme klimatický a energetický balíček a veškerá opatření, o kterých se bude jednat a na tom se budeme muset shodnout. Tady říkat, že je možné jít dále. Ano, můžeme jít dále, pokud bude implementován tento balíček. A to bylo také na jednom slajdu, to byla ta zelená osa, zelená linie. Pokud tedy spojíme síly s balíčkem pro energetiku a životní prostředí, ale pro nás nedává smysl navrhovat stejná opatření, protože to bychom vlastně jenom tuto, tyto věci zdvojovali a nepomohlo by to. Další aspekt, který je důležitý a Některé otázky zmínily obtíže, pokud je o průmysl, náklady. Zdá průmysl unese tyto náklady. My jsme se zabývali těmi nejméně nákladnými řešeními. Když se na to podíváte, tak vidíte, že všichni subjekty a většinou průmyslové subjekty, doprava, výrobci vozidel už udělali mnoho podle současné legislativy a to je uznáváno. Proto nenavrhujeme novou celoevropskou legislativu do roku 2020. Avšak některé, některá odvětví jsou, pokud jde o podniknutá opatření v emisích, zaostávají. Například zemědělství neudělalo příliš mnoho od roku 1990 a současnosti. Takže dospějeme k závěru, že bychom mohli snížit náklady a to by platilo také pro zemědělství. A já jsem uvedla v prezentaci, že i u těchto odvětví, která musí vlastně dnes nést velký eh, podíl toho břemene, tam jsme se snažili minimalizovat náklady snížením cíle a zlepšením tedy těch eh, vynaložených nákladů, tedy nižšími náklady pro zemědělství a také pro některá odvětví průmyslu. Takže jsme nenarazili na negativní reakce od průmyslu, a, to jsme, a některé tyto ohlasy jsme slyšeli zde. Zřejmě proto, že jsme s nimi konzultovali velmi rozsáhle. A nyní se budu zabývat konkrétními otázkami. Myslím, že to bylo přímo u té směrnice o středních spalovacích zařízeních. Částice PM nejsou zahrnuty, je tam NOx, SOx, tedy my jsme nezahrnuli další plyny, my jsme to ověřovali se Světovou zdravotní organizací a nedošlo, tam nebyly takové obavy z zdraví. jsme to nepovažovali tedy za nutné. Provedli jsme výpočty snížení efektivním způsobem z hlediska nákladů a snažili jsme se takto řešit i případné flexibility u načasování. A tady se vracím k některým připomínkám, že přemýšťujeme, přemístujeme výrobu. Není důvod přemístění u středních spalovacích zařízení. To jsou malá zařízení. My jsme fázovali tu realizaci. Víte, že u malých eh, spaloven do jedna, od 1 do 5 MW nemusí to aplikovat až do roku 2030. A pro všechny, veškeré další legislativy, tedy ta nová zařízení, tam to musí plnit poměrně rychle, jakmile vstoupí v platnost směrnic, ale jsou to nová zařízení, takže tam, kde nastává problém, protože ta technologie už existuje. Takže u těch stávajících máme dlouhé přechodné období a také je emisní, hodnoty emisních limitů jsou oddělené pro větší a pro menší střední zařízení. Máme motory, máme eh, kotelny, turbíny, tedy pro veškerá zařízení je to rozděleno. A to je třeba také brát v úvahu. U biomasy bych chtěla říci, že ano, to byl problém, proto jsme se spojili s kolegy z klimatických změn a energetiky, protože v klimatické diskusi biomasa by měla narůstat. Ale my jsme znepokojeni tím, že pokud to bude neomezené, tak nastane problém u prachových částic a těchto znečišťujících látek. Takže musíme najít střední bod a říct si ano, klimatické změny v pořádku, ale musíme zajistit, že nepůjdeme opačným směrem a nevytvoříme nový problém. Pokud jde o rtuč, to máme v jiných umluvách a teď předkládáme návrh, který se týká právě naplnění těchto požadavků v Evropské unii. Flexibilita. Možná bych se měla zmínit směrnici o tedy národních emisních cílech. Řada členských států má značné emise z námořní dopravy a ti mohou kompenzovat snížení emisí, mohou vlastně přistoupit ke snížení redukcí na souši pozemních zdrojů. A tady vlastně platí dva body. Jednak společná implementace, pokud dva nebo tři členské státy se rozhodnou, že je výhodnější v jednom členském státu to provést spíše než ve dvou nebo třech, tak se mohou dohodnout tak, aby to proběhlo tam, kde je to nejlevnější. A pokud jde o náklady u metanu, eh, to, nám, to nejsou náklady. Skutečně nám to přenáší užitek, eh, když eh, naplňujeme vlastně alternativu nulových nákladů. A to vede k užitku a nepřináší to žádné další náklady. Jedna věc, eh, možná konkrétně, a to se týkalo administrativní zátěže, kde měříme každoročně eh, tyto věci tam a ukládáme výsledky, údaje. Je velmi důležité, abychom to dělali, protože pokud to nebudeme dělat, tak nebude možné provést řádné vyhodnocení velmi obtížné pochopit v čase, jaký pokrok byl vykonán, pokud máte stálý soubor tedy eh, indikátorů. A to je konkrétní eh, cíl, na který nyní narážíme. A analýza je potom eh, méně správná. Ano, představuje to administrativní náklad, ale je poměrně zanedbatelný ve srovnání s přínosem z tohoto návrhu. A záměrně u MCP eh, jsme vlastně zavrhli systém povolování pro tato zařízení, protože si nemyslíme, že je to nutné u středních spalovacích zařízení. Náklady se snížily ze 120 milionů na 9 milionů. Ano, náklady přetrvávají, ale jsou minimální. A věříme, že takto dokážeme vyvážit eh, náklady a přínosy a snad jsem zodpověděla, pane předsedo, většinu těchto otázek. Děkuji, paní ředitelko, za vaše odpovědi a chtěl bych eh, poprosit eh, zpravodaje, aby zhrnuli naši dnešní rozpravu. Nejdříve bych chtěl požádat pana Adama Gierka který je zpravodajcem u toho prvního návrhu, který se týká obecného návrhu omezení znečišťování atmosféry. No, já myslím, že tutaj eh, v těch eh, eh, propozicích... Děkuji. Eh, v těchto návrzích Evropské komise tam málo se hovoří o o označení. Je to v podstatě nejdůležitější, eh, kterou jsme eh, kdy měli o emisích. Eh, a dámy a pánové, to, co děláme pro, proti změně klimatu, to je velice důležité a tady se to mm, dostatečně nezohledňuje, nezdůrazňuje. Třeba otázka těch velice nebezpe, nebezpečn, nebezpečných látkách. My hovoříme o částicích, možná nanometrických částicích, ty nanometrické částice jsou velice důležité, strašně nebezpečné a já myslím, že tady bychom měli tady o tom hovořit, ale navíc tyto částice jsou zásadní pro změnu klimatu. Je to propojeno a mm, možná tato směrnice by více se měla zaměřovat tímto směrem boj proti změnám klimatu. A zatím nelze definovat eh, množství tohoto typu částic, malých částic. A měli bychom hovořit o tom, eh, jestli eh, tyto zdroje je možné nebo není možné eliminovat. Myslím, eh, že tady eh, tak trochu nemáme eh, nástroje pro rozlišování. Hovořili jste potom o dýzlu, ale jak by komise mohla se postarat o to, aby bylo méně emisí oxidu dusíku, které jsou tak škodlivé pro ozon? ale také to ovlivňuje eh, klimatické změny. Jak to ale chcete rozlišovat? Protože státy nemají takový eh, vliv na to, kolik těch automobilů je uváděno na trh. To je spíš eh, věc pro producenty, čili tady je třeba nalézt způsob, jak to změnit. Děkuji vám za vaše připomínky a našem stínovým zpravodajem, stínovou navrhovatelkou k eh, tomu druhému návrhu, čili eh, středně velké eh, spolovací motory, pan kolega Fedley. Já si myslím, že to bylo velice užitečné. Dobře jsme si popovídali s jednotlivými kolegy z různých stran. Mám ten pocit, že pokud mm, tohle to vstoupí v platnost, tak to bude užitečné pro všechny občany Evropské unie. Nicméně bez pochyby jsou tady určité překážky, které je třeba překonat. Protože tohle je tak velký zdroj energie pro všechny z nás v Evropě, že je to velmi důležité. Ale budu také rád, když eh, si eh, vyslechneme eh, to, co říkají vědci ohledně vlivu na zdraví a také o nákladu pro naši společnost. Když hovoříme o nákladech a přínosech, musíme také zvažovat utrpení lidí, zdravotnictví tady eh, rozhodně eh, má obrovské náklady, protože tady lidé z toho nemocňují a my musíme eh, léčit, takže těším se na další debatu s komisí. Děkuji. Děkuji vám, a pane Fedli. A, tak teď, paní ředitelko, už a, a, jsme a, s skončili. Já vám mnohokrát děkuji. Vy odpovídáte za oba dva ty návrhy a budeme se s vámi bavit eh, do budoucna. Děkuji vám. Já vám eh, děkuji všem eh, kolegové. Skončili jsme zasedání. Možná, že máte ještě nějaké další návrhy na jednání. Máte ještě něco do bodu jiné? Ne. Tak vám děkuji a uvidíme se v pondělí na slyšení. Těším se.